Dear colleagues, I guess uh, we can... Uh, Drazí kolegové, myslím, že můžeme zahájit tuto společnou schůzi. K prvnímu bodu, bodu přijetí programu Navrhuje někdo změnu, úpravu? Nevidím, že by se někdo hlásil. Pokud jde o oznámení předsedy, žádná oznámení nemám. Takže teď bod 3 a vítám paní Vicky Ford, která je předsedou, předsedkyní výboru IMCO. Vítám také členy výboru IMCO a JURE. Jsme zde, abychom si vyslechli návrh komise ohledně směrnice pro určité aspekty smluv pro dodávání digitálního obsahu. To je v první části, v druhé části bude předsedat pouze paní Ford a tímto bych jí dal slovo. Mnohokrát děkuji a také vítám všechny, kteří sledují toto vysílání online. Naše digitální přenosy sleduje hodně lidí. Jsem velice ráda, že můžeme spolupracovat s dalším výborem na jedné z klíčových oblastí digitálního trhu. Budeme spolupředsedat v první části, protože ta první část je ve společné odpovědnosti, ale funguje to Funguje to především v oblasti vlastní iniciativy. Ovšem důležité je, abychom dali dohromady příslušné poslance, kteří mají praxi a zkušenosti napříč výbory, abychom mohli sloužit všem občanům Evropy. Takže ještě jednou vítám všechny, kteří nás sledují online. Máte všechny materiály k dispozici prostřednictvím aplikace e-meeting. Máme tady QR kódy, pro ty z vás, kteří to neznají, můžete to sejmout s vaším digitálním zařízením a to by mělo postačit, aby vám to stáhlo příslušné materiály. Takže s laskavým smolením paní Forn dám slovo našemu kolegovi eh, z právního oddělení na komisi, který promluví na toto téma. Budu se snažit o stručnost. Mnohokrát děkuji za to, že jste nás sem pozvali. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s oběma výbory, protože tyto výbory um, mají velmi bohatou praxi a zkušenosti, což je také v souladu s prioritami nizozemského předsednictví a těšíme se na spolupráci s vámi a s oběma výbory. Pokud jde o digitální obsah, tento návrh podstatě je prvním pilířem strategie digitálního jednotného trhu, kde se řeší všechny identifikovatelné překážky digitálního trhu a obchodu v rámci něho eh, jednotným celostním způsobem. Toto je založeno na čem? E-commerce, elektronický obchod, se rozvíjí rychle v eh, Evropské unii, ale pokulháváme za USA. Třetina spotřebitelů nakupuje přeshraničně oproti těm, kteří kupují vnitrostátně a to samé platí pro prodej. Tento rozdíl vysvětluje právě pokulhávání z USA, pokud jde o o rychlost růstu. Máme dva cíly. Přáli bychom se konkurenčnější služby a podniky, které jsou schopny prodávat nejen v vlastní zemi, ale v celém digitálním trhu, čili v celém EU a takto získají konkurenceschopnost a také mohou soutěžit s evropskými konkurenčními podniky. A chceme také vytvořit standardy, které budou mít vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Když jsme vypracovávali hodnocení dopadu, tak jsme zkoumali právní situaci a také jsme zkoumali ekonomickou situaci. Zjistili jsme, že pokud jde o digitální obsah, tak neexistuje v podstatě konkrétní legislativa na úrovni EU. Pokud jde o členské státy, tam je částečně heterogenní situace, protože se uplatňuje smluvní právo, ale tam eh, ten kontext je jiný. Některé se týkají pronájmu, některé prodeje a tak dále. O to vše závisí na podstatě smlouvy a z toho vlastně vyplývají určitá nápravná opatření, proti obsahu, ale zase některá jsou povinná, některá nejsou povinná. A navíc, krom toho, je tady vzrůstující trend v některých členských státech a, a vím, že mnohé čl- státy o tom uvažují. Jedná se o konkrétní právní úpravy pro digitální obsah. Víme, že toto je v legislativním postupu všechno se to liší, po, pokud jde o obsah a působnost. Jedno je tady společné, jsou všechny povinné. Obchodní společnosti a asociace, spolky nás oslavili a požádali nás o to, abychom něco udělali předtím, než se vytvoří 28 právních úprav a s tím už opravdu nebudeme moci nic dělat, nebudeme moci prodávat naše produkty v tomto jednotném digitálním trhu. Pokud se podíváme na konkrétní aspekty spotřebitelů a podniků, já jsem vysvětloval, jakým způsobem tyto právní úpravy vytvářejí náklady pro podniky, ale i pro spotřebitele. Co je důležité? Trh. Máme alespoň 70 milionů spotřebitelů, kteří využívají hudbu, antivirový software, hry a cloud storage. A tito spotřebitelé všichni zažili problémy. To znamená, jeden ze tří zažil nějaký problém s digitálním obsahem. Ty problémy jsou různého charakteru, ale většinou se jedná o soulad schodu, e, špatný obsah, nekompatibilita a pouze 10% z těchto spotřebitel se e, těm, těmto procentům se dostal určité nápravy. To znamená, že jsou tady e, finanční ztráty. Pak je tady další věc, o které se mluvilo a to, proč digitální obsah a data jsou upraveny v tomto návrhu. Já se domnívám, to je můj osobní názor, že data a jejich pokrodí v tomto návrhu je e, vlastně jedním z velkých úspěchů tohoto návrhu. Když jsme se podívali na trh, tak jsme zjistili, že poskytovatel digitálního obchodu obsahu drží skutečně velký podíl na trhu. Jedná se o různá data, ale dejme tomu v určitých skupinách dat 30 spotřebitelů eh, bere antivirové programy, cloud storage. 70% spotřebitelů streamuje různé akci, další procento sleduje filmy. A to všechno oprti poskytování dat. Čili je to velký podíl na trhu a spotřebitelé jsou si čím dál tím více vědomi toho 80% spotřebitelů, že to, co si kupují, má určitou ekonomickou hodnotu. Takže vědí, že je to něco, co obnáší v reálu peníze. A jeden ze tří spotřebitelů, 36%, kteří vstupují do digitálního obsadu oproti datům, zažívá problémy. Otázka zní, proč by tito spotřebitelé neměli mít stejná práva jako ti, kteří platí penězi. Dejme tomu si stahujete písničku, která stojí 0,99 eura a nikdo nepochybuje o tom, že máte práva, pokud ta písnička nebude fungovat. Podle studie OECD už eh, v roce 2002 to mělo hodnotu dvou dolarů. Proč tedy ti, kteří nakupují obsah online, mají méně práv než ti, co to kupují za peníze? Ale z hlediska dodavatelech my chceme dosáhnout rovného hlacího pole, stejných a spravedlivých podmínek, protože chceme být technologicky neutrální a chceme se připravit na budoucnost. Různá distribuční střediska uh, mažou vlastně hranici a vytvořením správného produktu anebo lepším vytvořením distribučního kanálu se dá uh, vlastně obejít určité pravidlo a to znamená konkurenční výhodu nebo nevýhodu určitého dodavatele. Takže to byla zkratká ohledně základních důvodů pro tento návrh. Tato směrnice je směrnice s cílem plné harmonizace. To znamená, že vytváříme možnost vytvoření jedné série pravidel, na základě kterých mohou eh, prodávat své údaje Dále je to přístup založený na problému. My se zabýváme pouze konkrétními problémy. A proto tento návrh má asi 20 obsahových článků oproti té směrnici, která se zabývá obecnými pravidly pro prodej, tam má o, asi 186 článků. A nyní přecházíme právě k tomu přístupu tradiční harmonizace a skutečně se zaměřujeme na konkrétní problémy. Navrhujeme směrnici, ne nařízení, což umožňuje členským státům si přizpůsobit pravidla pro své smluvní právo. Čili nejedná se o povahu smlouvy. Záleží na tom, aby spotřebitelé získali ta práva. Čili jedná se o výsledek a členské státy je mohou zaintegrovat do vnitrostátních pravidel a proto nebudou eh, působit žádné problémy stávajícím pravidlům. Pokud jde o působnost, jde nám o širokou definici digitálního obsahu. Už jsem vysvětlil, proč chceme být technologicky neutrální eh, s výhledem do budoucna. Chceme rovné podmínky a nechceme diskriminovat mezi kategorií digitálního obchodu a obsahu a digitálními kanály. To znamená, že pokrýváme širokou škálu digitálního obsahu na dejme tomu CDčkách a DVDčkách a také software, který stahujete, dejme tomu nějaký kancelářský program, anebo obsah, který streamujete na internetu. Dejme tomu, můžete sledovat filmy, anebo můžete poslouchat hudbu, můžete získávat určitý software, pokrýváme určité služby jako ukládání fotografií, anebo také přístup k sociálním médiím. Čili je to široká působnost a spravedlivé stejné podmínky pro všechny. A ne něco konkrétního oproti datům. Je skutečně důležité, abychom zdůraznili, že nechceme regulovat celý internet. My neříkáme, že pokaždé, když si kliknete na YouTube nebo Google, tak se nacházíte v e, směrnici. Díváme se na to tematicky, díváme se na to z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrný spotřebitel si prostě čím dál tím víc uvědomuje, že něco dává. Zároveň si ovšem neuvědomuje, že jsou sbírány jeho údaje údaje, jeho adresa, jeho další údaje a e, pokud se dívá, dejme tomu, na reklamu, aby se dostal e, na nějaké E, stránky, tak na to se zatím naše regulace nezaměřuje. My se zabýváme pouze s základními body a pouze těmi údaji, které jsou nutné pro výkon té e, smlouvy a ne ty údaje, protože, které musíte e, sbírat, protože dejme tomu, jsou tady určité právní požadavky a tak dále. Takže navigace potřebuje vědět, kde jste, jinak byste se nemohli o ní opřít a tohle prostě jsou věci, které padají mimo eh, směrnici. A e, pokud tedy e, jste v této situaci, tak nejste předmětem směrnice. Pak harmonizujeme konformitu. Tady používáme částečně nový přístup. Dáváme prioritu e, subjektivním kritérium. To znamená, to, co je ve smlouvě, to se počítá. Proč tak postupujeme? Protože nechceme mít konflikt mezi právy duševního vlastnictví. Nechceme E, aby v, té smluvní, e, v tom smluvním řetězci byly určité restrikce, které zase by byly v rozporu s tím, co mu e, umožňuje e, práva. E, právo. To je prostě určité dilema, do kterého nechceme poskytovatele dostat a proto se držíme toho, co je ve smlouvě. Analyzovali jsme jich opravdu velké množství a některé smlouvy, jak jsme zjistili, jsou trochu mlhavé, trochu nejasné, protože říkají, že poskytovatel se pokusí dodat maximální kvalitu, učiní proto všechno a tak tak dále. My se snažíme zavádět objektivní kritéria. Skutečně je to tak, že také dáváme spotřebiteli určitá práva zde se držíme do značné míry směrnice o prodeji, která je adaptována na specifiku eh, toho elektronického eh, či digitálního obsahu a tady už nepůjdu do podrobností, čas rychle běží, takže pak jde o výkon těch práv, eh, prostě tady je vlastně otázka toho přenesení břemena důkazního břemena, ale k tomu se dostaneme v diskuzi. A e, samozřejmě pak je tady ještě otázka modifikovaného produktu po uzavření smlouvu. Tam je zase e, možnost určitého omezení a e, ukončení dlouhodobých smluv. My se, jak jsem řekl, soustředujeme pouze na ty body, které jsou opravdu zásadní, na klíčové problémy a předkládáme tedy 20 článků zhruba, které jsou zásadní a které mají e, za cíl zajistit rovné e, hrací pole, možnost pro firmy, aby e, získali přístup k většímu trhu a stali se tak více konkurenceschopnými a za druhé, aby tady vznikla větší důvěra mezi spotřebiteli, protože budou vědět, že tady mají jeden soubor pravidel a vysokou míru ochrany. To je náš cíl. Děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem hovořil trochu déle, než jsem měl. Předseda, děkuji vám vám, pane kolego, za ta úvodní slova a teď už je čas vyslechnout spolu zpravodaje. Nejprve bych rád dal slovo panu Fosovi, spolu zpravodaju za výbor Jury. Eh, Axeli, prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Staudenmajere. Ano, musím říct, že souhlasím s těmi cíly, které si stanovujete. Je to opravdu výborné, že tady hovoříme o kompletní harmonizaci, protože především v oblasti údajů se velmi často a rychle dostáváme nad rámec limitu a proto je třeba vyhnout se různým normám v různých členských státech. Rovněž se mi líbí ta e, myšlenka e, vyváženého přístupu e, a vyváženého prostředí pro všechny strany smlouv pro všechny smluvní strany. Nemůžeme mm, e, dávat příliš mnoho výhod jedné či druhé straně. Je třeba, aby to bylo vyrovnané. Mám dotaz ohledně smluvní svobody. E, tady bych rád věděl, do jaké míry e, je to závazné do, v dlouhodobém měřítku, a nebo tady mohou být ještě další smluvní e, ustanovení, aby se e, ošetřily některé prvky a pak ta vyváženost, ta rovnováha, to je opravdu něco zásadního. A je třeba si e, toto uvědomovat v souladu, v souvislosti s tím digitálním vnitřním trhem. To jsou vlastně často smlouvy o prodeji na dálku a takovéhle věci. Tady musíme zajistit určitou koherentnost transparentnost eh, a možná, že bychom se měli eh, zabývat i tímto aspektem. A je tady ještě jedna věc, eh, ten výraz spotřebitele. Tady bych možná nabádal k obezřetnosti. Mohlo by to být zavádějící, protože mluvíme o smlouvách, mluvíme o službách, prodeji, mm, pronájmu. E, v mezinárodním právu e, toto již neodpovídá spotřebiteli, ale prodejci na e, nakupujícímu či poskytovateli služeb. A tak si nejsem jist, že ten výraz spotřebitele je skutečně vhodný. Zdali by to nešlo nějakým způsobem ještě promyslet a vylepšit. A ještě něco ke článku dvě. Tam jsou definice a je tam definice digitálního obsahu. A e, je tam definice e, údajů a služeb, ale u těch služeb je tady ještě jedna další služba pracovního charakteru a možná, že tady bychom to ještě měli zhodnotit trochu odlišně. A teď k vyznění článku 3. Další připomínka z mé strany. Pokud jsem to všechno dobře pochopil, tak to by se jednalo pouze, to by se vztahovalo pouze na vztahy mezi B a C, ale tážu se, jak to bude s dalšími formami, s dalšími eh, prostě entitami, typy společností v bodu 3 1 se hovoří o údajích e, ve vztahu k osobám či dalším. Tady bych to viděl jako možnost určitých problémů a e, e, musíme se podívat na základní nařízení o údajích. A pak je tady ještě ta druhý odstavec článku 9 o přenesení toho důkazního břemena. Spotřebitel je odpovědný, pokud se rozhodne pro určitý výrobek, pokud si ho koupí, tak je třeba, aby dbal ten dotyčný spotřebitel eh, o to, aby ten produkt mohl, byl, mohl být integrován do jeho prostředí. A já se eh, táži, zdali ten eh, zdali by to nemohlo být tady pře, pře, převráceno, aby ten poskytovatel eh, byl ten, kým, eh, eh, komu bychom tohle svěřili. Myslím si, že by to bylo lepší. Děkuji vám a nyní bychom si mohli vyslechnout paní Gebhardt, takže také pokud možno dodržte tři minutky. Äh, děkuji, pane předsedo, za, děkuji za prezentaci Evropské komisi. Prosím, pane předsedo, vypněte si mikrofon, říká řečnice. Ještě jednou chci poděkovat komisi za to, že respektovala to, o čem jsme tu diskutovali v posledním volebném období. Ten dobrovolný systém vedl k tomu, že jsme vlastně dosáhli žádného pokroku, nikam se věc nepohla, no a to vše eh, nyní bylo odloženo na vedlejší kolej. A děkujeme za návrh komise, protože ten návrh je na vysoké úrovni. Je tu ale pár věcí, které musím spochybnit, nebo tedy položit k ním otázky, protože jim nerozumím. Za prvé, rozsah působnosti. Oddělení digitálních obsahů a jiných e, věcí, to není příliš e, přesvědčivé, protože když se podívám na tuto zprávu a zpráva pana Rimosy, tak vidím, že e, je se to překrývá a pak jsou tu určité šedé zóny, u kterých nevíme, eh, kde se u kterých eh, ten obchod realizuje online, nebo která služba se poskytuje online a co je ten A když se podívám na ten takzvaný Internet of Things, tak nevím, jak to budeme rozlišovat, protože třeba automobil ten bez softwaru nefunguje, ale zároveň samotné auto to není software, takže eh, jak, eh, kam to zařadit? A další věc, eh, ty výrobky z tiskárny 3D, tady se jedná o službu, anebo je to služba podle legislativy o digitálním obsahu, anebo to spadá do té druhé kategorie. Takže to jsou ještě věci, které se musí upřesnit. A pak eh, smluvnost dodávek když se má skonstatovat nějaký nedostatek, tak směrodatné jsou v první řadě ta smluvní ustanovení, ale to je problematické, protože ta smluvní ustanovení mohou být hodně odlišná, takže já si kladu otázku, jaký je tady ten harmonizační záměr, protože základní předpoklady pro spotřebitele jsou odlišné. No a ten problém E, něco jako oprávněné zájmy e, spotřebitele, to tady nehraje roli, ovšem v jiných e, druzích smluv většinou roli hrají, takže to jsou věci, které ještě musíme ověřit. Dále stupeň harmonizace. Já jsem v podstatě pro plnou harmonizaci, nicméně v konečném důsledku všechno pak závisí od samotného obsahu. A když poslouchám, co řekl kolega Foss, například to obrácení důkazního břemene, on to spochybňuje, tedy to, co navrhuje komise. Nicméně já jako protireakci pak mohu navrhnout plnou harmonizaci. Mně je líto, ale já tady mám opravdu velké množství konkrétních otázek a čím dříve si s komisí ty otázky vyřešíme, tak tím rychleji budeme postupovat v práci. Takže prozatím je to všechno. Myslím, že už jsem těch důležitých otázek položila mnoho. V našich poznámkách se navrhuje, aby komise následně zareagovala na dotazy zpravodajů. Souhlasili byste vy ostatní s tím, že bychom si eh, pak vyslechli ty ostatní, protože tu máme seznam, dlouhý seznam řečníků. Budete s tím souhlasit? Takže První kolečko stínových zpravodajů, paní Panová. Ta není přítomná. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat Evropské komisi za tenhle návrh, který skutečně představuje velký krok ku předu, především pro evropské spotřebitele a zároveň to také překrývá určité prá- eh, legislativní prázdno, protože je tady eh, celá řada zemí, které v tomto směru nemají tu legislativu. A eh, pole působnosti je poměrně široce koncipované a je to také otázka vlastně výměny údajů eh, či platby údaji a ne penězi eh, je třeba se samozřejmě zabývat právy spotřebitelů, aby se zajistila koherentnost s úrovní e, ochrany spotřebitelů u obchodu e, elektronického typu. Mě by zajímalo, jak komise chce tuto koherentnost zajistit. To je první věc. Za druhé je třeba, aby tato nová směrnice byla v souladu i se směrnicí o osobních údajích. Mě by zajímalo, jak jaký bude vztah mezi textem, který eh, my teď máme před očima a směrnici o osobních údajích. A pak bych chtěla ještě eh, se zmínit o určitých věcech, které by podle mého názoru měly být trochu vylepšeny. Především je to pojem interoperability. Eh, v definici, která je tady uvedena k tomuto pojmu, spíš z toho vyplývá, že se jedná o kompatibilitu než interoperabilitu. Tady bychom to asi měli ještě rozpracovat. Pole působnosti, tam bych také potřebovala pár slov na vysvětlenou e, protože digitální obsah na fyzickém nosiči, e, tady zase se to může potom e, lišit, jak budeme vnímat to pole působnosti. A ještě něco, směrnice by měla pokrývat eh, smlouvy, eh, ve kterých je uvedeno, že platbou budou právě ty údaje. Eh, takže musíme myslet také na pasivní předávání údajů. Jinak bychom velké množství situací nechali milo po, po, pole působnosti směrnice. A pak ta kritéria konformity a očekávání spotřebitele, no tady se hodně hovoří o těch podmínkách, Eh, je to tak, že ten prodejce má možnost, velké možnosti definovat eh, kritéria konformity, musíme víc myslet i na ochranu spotřebitelů a také začlenit jejich legitimní očekávání, ale nepochybně očekáváte, že parlament se bude snažit eh, tento text i v těchto oblastech ještě vylepšit. Děkuji. going to put the clock on. Začneme omezovat eh, řečnickou dobu maximálně na minutu a půl, prosím, protože tu máme příliš mnoho žádostí. A, a také už si zapisují řečníky, kteří nejsou stínovými. Jménem Dana Dontna, tu máme kolegyni Alin. Ano, Vicky, já budu hovořit za Dana. On vítá návrh komise, nicméně myslím si, že spotřebitelé potřebují jasný soubor práv, když si kupují digitální obsah z členského státu Unie, což by mělo dodat důvěru eh, v evropský trh a mělo by to na pomoci také podnikání. A také bych tu chtěl vidět za prvé stejnou úroveň ochrany pro potřebitele, když nakupují digitální obsah online a offline, za druhé větší míru jasnosti o právech spotřebitele napojených na nehmotné digitální obsahy, vzhledem k tomu, že ty hmotné jsou již dostatečně ochráněny příslušnými eh, legislativními texty, dále jistotu pro eh, podnikatele, mm, která je již obsažena v AKI prostřednictvím refitu a pak pravidla by neměla být eh, Mm, jaksi spojována s nařízením o ochraně údajů. A co se týče působnosti, tady vyjadřuje obavy o monitorizaci údajů. Kdo z toho bude mít přínos? Některé členské státy se na to již zaměřily a rozhodly se nevytvářet legislativu. Dále větší míru jasnosti o tom, co je digitální obsah a pak povinnost Eh, k ukončení eh, smluv. Eh, obsahuje to také revize třeba na TripAdvisoru a podobně. Děkuji. Za liberály kolega Korpus. Ano, děkuji. My jsme strávili dvě hodiny na slyšení na podobné téma. Já bych tímto chtěl poděkovat komisi za velký pokrok v těchto diskuzích. A myslím, tam se toho zúčastnili i zúčastněné strany protože myslím, že všichni tady potřebují míru ochrany, abychom měli opravdu kvalitní digitální trh. Na to nezapomínejme. Naším cílem je opravdový digitální trh. Na to bychom měli vždy pomyšlet. Takže modernizace a harmonizace kontraktních pravidel, to je klíčové, ale také potřebujeme jasná pravidla a právní jistotu jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele a prozatím se zdá, že definice digitálního obsahu a to zapracování digitálního obsahu ještě není jasná a vede k dalším nejasnostem. Také potřebujeme objasnění ohledně těch nápravných opatření. To je také velice důležité, protože jak se s tím vypořádáme, zejména když to hovoříme o smlouvách, kde digitálních eh, ten Eh, kdy je ten digitální obsah poskytován eh, ne za úhradu. A je důležité navýšit zejména důvěru spotřebitelů, aby lidé nakupovali více online. A zároveň nesmíme tu regulaci přehnat, musíme inovovat. Děkuji. Já vám děkuji, že jste dodržel řečnickou dobu. A nyní pan Kavada. Merci, madame. Děkuji, eh, paní spolupředsedkyně a pane spolupředsedo. Eh, děkuji za to, že jste mi dali slovo, budu hovořit stručně. My jsme už ale strávili tři hodiny se zástupci komise a dalšími zástupci různých institucí, takže velmi stručně. My budeme dbát v parlamentu na striktní rovnováhu ve e, e, smyslu e, ochrany spotřebitelů, kteří jsou důležitou součástí. Budeme velice obezřetní ohledně ochrany osobních údajů, protože tady vzniká celá řada obav z jednání první řady dodavatelů a za třetí je to otázka eh, smluv dlouhodobého charakteru. Eh, tam ještě předložíme nějaké návrhy. Každopádně už teď děkuji komisi za to, že předložila text, který sice není ideální, ale snaží se o vyváženost. Bylo to 25 vteřin, paní předsedkyně. Thank you very much. Já vám děkuji. A dalším řečníkem je Denis de Jong. Not here. Není přítomen. Pan Maštálka. Not present. Také není přítomen. Paní Julia Reda. Thank you. Um... Děkuji. Zelení si také myslí, že tento návrh je správně načasován a já také se omezím jen na dvě otázky, které mohou být problematické. V první řadě to dělení mezi dvěma návrhy. Já mám smartphone, předpokládám, že vy také, takže má otázka je, je toto digitální obsah v rámci nosiče, anebo je to hmotný předmět? Pokud je to jeden z nich, tak v žádném případě nebudeme mít problém. U digitálního obsahu tedy eh, to, by to jasně eh, se odlišilo od toho hmotného předmětu, ale pokud máte smartphone, tak z hlediska hardwareu funguje výborně, ale u softwaru tam by to pak bylo problematické, takže v těch úvodních ustanoveních se stanovuje, že software je tak nějak subordinován tady, takže nebylo by lepší ten software u smartphonu eh, dát do digitálního obsahu a hardware do toho fyzického nosiče. To je náš návrh. A pak ještě otázka toho, eh, zda tu máme produkty nebo služby nebo něco jiného a zároveň některé z definicí, konkrétně služby v cloudu, jsou služby, takže nenavádí to pak členské státy k tomu, aby všechny druhy obsahu pak považovali za druhy služeb i se všemi těmi problémy, které jsou na to napojeny. Neměl by to být nějaký svý generis kategorie pro tady ty digitální nosiče. To je otázka na komisi. Now Marco Zulo. Děkuji, Marco Zulo je přitomen. Není. Je? Omlouvám se. Je to proti slunci, tak nikoho z vás nevidím. Pane Zulo, prosím. Děkuji, ale já jsem o slovo. Tak eh, nyní paní Ferrara, ta není přítomná. Takže nyníž můžeme začít se seznamem dalších žadatelů o slovo. Ještě někdo další? Takže Kaja. Děkuji. Také já se omezím eh, jenom na jedno téma, abych ušetřila čas. Jedná se o data při určení smluv spotřebitel může získat zpět ten obsah, tady oceňuji ten záměr komise v této věci, nicméně znění je tady příliš vágní, protože zároveň se hovoří o obsahu, takže to může být obsah vytvořený uživatelem nebo osobní údaje nebo jakékoliv další údaje. Myslím si, že potřebitelé tady potřebují, když třeba má nějaké obrázky v cloudu, tak je získat zpět, ale nemyslím si, že oni opravdu potřebují získat zpět ta data po každé když eh, se jim spouští nějaká aplikace, takže to je třeba ještě dovyjasnit. A pak ještě ochrany, legislativa ochraně údajů. Po, um, společnosti potřebují anonymní údaje, takže jak se to bude specifikovat, která data se mohou dostat zpět a to, co je třeba, aby zůstalo pro společnosti anonymní, tak je pak v rozporu s tím režimem pro ochranu údajů. Takže zase, co si komise myslí tady o tom? A pak další věc ohledně platform a skutečnosti, že některé společnosti mají některé údaje a pak platformy zase mají jiné údaje, jako třeba právě ty platební údaje. Tak jak je zase ve směrnici toto objasněno? Děkuji. Maria Děkuji. Děkuji komisi za to, že myslela na to, že by měla navrhnout eh, tuto směrnici, jak jsme viděli eh, v vystoupeních kolegyň a kolegů eh, tak, a já si to myslím taky, je třeba ještě vyjasnit určité termíny v tomto návrhu směrnice. Je eh, nutné dobře definovat eh, pole působnosti, jak zdůraznila Evelyn, a i když jde o směrnici a ne o nařízení, tak skutečně potřebujeme velice dobře definovaná pravidla. Stejná pravidla pro všechny členské státy, i když transpozice bude pak prováděna klasickým způsobem do národní legislativy. Přesné, pra, přesná pravidla jak eh, pro spotřebitele, tak pro další e, subjekty. Dojdeme k něčemu dobrému, pokud tady budeme mít odlišné e, kupní smlouvy, odlišné přístupy. Potřebujeme jednotný přístup, harmonizovaný přístup, abychom e, ho mohli uplatňovat na obchodech online i offline. Některé věci v návrhu totiž ještě stále nejsou úplně jasné. Děkuji. Děkuji. Já mám pár konkrétních otázek. Článku 3.1. Co máte na mysli slovy any other data? Pokud to jsou, nejsou osobní data, tak jaká jsou tedy jiná? Bod 5.2. Tam se mluví o poskytnutí obsahu okamžitě, ale to jde často mimo kontrolu toho, od koho to kupujete, jak to vlastně funguje ta dodávka, souvisí to s internetem. Máte opravdu na mysli okamžitě Dále článek 6, tam mluvíte o tom, že obsah má mít kvantitu, kvalitu a trvání vytvářející funkčnost a interoperabilitu. V hodnocení dopadu zkoumali jste tyto výrazy? Zdá se to být poměrně konkrétně. Já nevím, jestli můžeme v případě hmotného zboží toto přenášet eh, do digitálního obsahu. A v článku 13 tam se mluví o navracení dat. Máte na mysli hned od prvního kliku? A co máte na mysli, že jsou to data nebo údaje generovaná obsahem uživatelským. To znamená, že se jedná o cokoliv, co bylo generováno zdrojovými kódy. To znamená, že byste pak museli vy předložit nebo zviditelnit vlastní zdrojový kód, což by mohlo mít dopady na IP toho subjektu. To znamená, že je třeba sledovat každý klik pokud jde o jakékoliv údaje, což může být e, velká výzva pro dodavatele. A také, jakým způsobem to na, na, e, navazuje na CRD a směrnici o osobních údajích a jejich ochraně. Já mám krátký dotaz na komisi, protože e, je tady dost judikatury. Uh, ohledně rozlišení mezi službami a zbožím právě v přeshraničním kontextu. A já bych chtěl vědět, zdali komise také zkoumala tyto věci a zdali z toho vyplývá, že by bylo něco užitečného pro rozlišení těchto dvou oblastí. Hmm, takže to je asi konec našeho kolečka dotazů, tak požádám o slovo komisi. Mnohokrát děkuji. To je skutečně nabitý seznám a já se pokusím vyjádřit se ke všem otázkám. Pokud na něco zapomenu, tak se předem omlouvám, pochopitelně mohu to později doplnit. Takže asi začnu otázkami, které tady padly ze stran několika poslanců, protože se jedná o dotazy velice důležité. Nejprve vztah online-offline. Mám na mysli návrh pro online prodej zboží a GDPR, obecná směrnice o ochraně údajů a dále směrnice o ochraně spotřebitelů. Čili to je koherentní návaznost na další aky. Tím bych začal. Nejprve tady máme návrh pro online prodej zboží. Je důležité následující. Totiž eh, proběhla veřejná rozpráva v minulém roce a většina respondentů uváděla, že pokud by mělo dojít na digitální obsah ve směrnici, tak ta by měla navázat na stávající úpravy o prodeji. Čili je to směrnice z roku 99, ale to jde ve všech případech, pokud ovšem to není specifické pro digitální obchod. Čili snažili jsme se o to, aby to bylo založeno především na té směrnici o prodaji, takže ta hierarchie těch nápravních opatření je stejná jako v této směrnici, ale je tam určité specifikum mezi opravou a náhradou. V případě nového obsahu vlastně dostanete vždy nový, žádná oprava tam nebude to je jeden příklad toho, jak jsme to upravili pro specificitu digitálního obsahu. Dále, návaznost na nařízení GDPR pro ochranu údajů. Oba dva akty by měly platit zároveň, protože vlastně vycházejí z dvou různých úhlů. Směrnice pro obecnou ochranu údajů vychází z základních práv, ochrana soukromí, zatímco tento návrh se pokouší zachovat rovnováhu mezi výkonem a protiváhou toho výkonu smluvně upraveném. Pokud ten produkt není to, co se slibovalo, není v dostatečné kvalitě, v jaké jsem zaplatil, tak by se to mělo napravit. To jsou dva různé úhly pohledu, které by měly platit. Oba by měly platit a měly by být konsistentní. My eh, také mluvíme o ukončení. Pokud budou oba právní akty platit, tak nechceme, aby dodavatel byl zbytečně eh, zatížen. O co jde především? Pokud se vydají osobní údaje, a tento návrh říká, že dodavatel by eh, neměl poskytovat data, údaje jakékoliv i osobní, protože my říkáme jakékoliv jiné nebo další. Zajišťujeme také v bodu odůvodnění, že pokud dodavatel udělal to, co měl podle GDPR udělat, vymazat nebo anonymizovat data, tak uděluje, udělá vlastně to, co od něj vyžadoval, vyžaduje smlouva. Dále, koher, koherenc, Prince Clusters, což navazuje na spotřebitelská práva. Víte, oba dva právní akty se doplňují. V jedné se jedná o předsmluvní stav a pokrývá všechny spotřebitelské smlouvy. To znamená i ty, které pokrývá tento návrh. Nicméně je tam jeden rozdíl služby o digitálním obsahu, které se vydávají oproti těm údajům. Ale o to eh, nejde. My CRD budeme upravovat. Nechtěli jsme, a protože je to z roku 2011 a bylo to provedeno v roce 2014, takže je to poměrně nový právní akt. Pokud by mělo dojít k revizi ta začne 2016 a bude zkoumat naše zkušenosti s uplatněním celé této směrnice. Ale v rámci té revize se bude ověřovat přesně tento bod. A pak ještě jeden další, a to je definice digitálního obsahu v rámci CRD, kde se to omezuje na tradiční prodeje víceméně. Ale ten rozdíl ve výsledku je minimální, protože jsou tři minimální rozdíly. To jsou povinnosti předsmluvního vztahu a právo odstoupení. Jsou to věci, které jsou opravdu zanedbatelné a skutečně během přeskumu by se to dalo zohlednit. Dále se tady mluvilo o tom v otázkách, Jak to vztáhnout eh, k několika okolnostem, jako embedded software? Někdo tady zmínil, paní Kephart, eh, takzvaný smart, eh, smart automobil. A nebo třeba pračka. Pračka má také software. Máme tady několik variant. Můžeme uplatnit digitální obsah, online prodej zboží, anebo mix. Někdo jiný tady říkal, proč neuplatníte teda tu kombinaci. No, v zásadě o tu kombinaci nám nešlo, protože jsme se snažili se stotožnit s běžným spotřebitelem. A kdybychom uplatnili kombinaci opatření, tak je to věc pro právníka. Pokud by se vysvětlovalo spotřebiteli, že má jiná práva, podle toho, jestli se mu porochalo kolečko u pračky nebo software. A to vlastně v reálu nefunguje. Musíte mít jasné řešení, proto jsme došlo na řešení, kdy máme hmotné, nehmotné zboží nebo digitální obsah. A my jsme si řekli, že by bylo dobré si stanovit dvě podmínky. V prvé řadě digitální obsah je nedílná součást zboží, jako ta pračka tam je software nedělitelnou součástí zboží. A funkčnost je podřízena hlavní funkci zboží. A účel softwaru je, aby pračka vyprala špinavé prádlo. No a teď auto. Tady se to možná bude měnit. Před několika měsíci jsem seděl v Tesle poprvé. To je strašně zajímavé vidět, kolik je tam softwaru. Ale software v tom voze slouží stále účelu dovést mě z bodu A do bodu B v příjemném prostředí. Možná v budoucnu, nebo účel vozu bude mobilní kancelář nebo rekreační vozítko. Ale na tom nezáleží. Momentálně my si myslíme, že to, jak to distingujeme, odolá do budoucna. A za 10-15 let, až smart vozy, až to budou kanceláře na kolech, tak se to vztáhne opravdu k digitálnímu obsahu. Ale tak, jak my to uplatňujeme, tak je to skutečně problematické viděno z pohledu běžného spotřebitele. A dále. Digitální obsah to tady zmínil také několik poslanců, digitální obsah na hmotném médiu, dejme tomu hudba na CDčku nebo film na DVDčku. Takže co tady? Zase máme tři možnosti. Pravidla pro zboží, digitální obsah, anebo to budeme rozlišovat. Rozdělení, to by bylo to úplně eh, legálně, z legálního hlediska nejjasnější, nejčistší řešení ale ono to prostě nemůže být tak snadno vysvětlitelné průměrnému spotřebiteli, takže to nedává smysl. A zde eh, jsme se zabývali eh, také tím, co je ta ekonomická hodnota. A zúčastněné strany nám řekly, že je to vlastně nula, že skutečná přidaná hodnota tu představuje ten digitální obsah. To je ta opravdová hodnota, eh, ten digitální obsah a ne to zboží. A my se domníváme, že něco, co z perspektivy spotřebitele je takto eh, citlivé, zaslouží pozornost. Eh, prostě já chci vidět film a ostatní věci mě nezajímá. I, e, takže pravidla ohledně digitálního obsahu jsou e, skutečně e, efektivní. To, co říkala paní Gebhardtová, e, ta hovořila o e, tisku 3D. To je velice zajímavé a důležité téma a my se jim v tomto textu zabýváme pouze částečně. E, co se týče 3D tiskáren, tak existuje e, digitální e, rejstřík a my se e, nebývá, nezabýváme v textu následující situací. Pokud máte v doma, dejme tomu tiskárnu, 3D tiskárnu a ta vám něco vytiskne a pokud je to varné zboží nebo vy s tímto zbožím způsobíte nějakou škodu, tak zatím nevíme dost o 3D tisku na to, abychom to v tomto textu času řešili tyto situace. Prozatím nemáme v tomto směru dost znalostí, ale řešit to budeme muset. Pak tady byla ještě e, série takových velice přesných otázek, která představují E, předmět konkrétních ustanovení. Nebudu o nich hovořit e, nějakým e, časovém sledu, ale teď Any Other Day, co říkala paní Ford, to je něco trochu jiného než osobní údaje. To znamená všechno, co může být spojeno s nějakou osobou. A jakáko, jakýkoliv jiný údaj, any other dej, to je prostě něco, co to je prostě něco, co eh, nemůže eh, být bráno stejně. A CRD tam říkáme, E, že je, je tam ta lhůta 30 e, dnů maximálně, ale to u digitálního obsahu nemá žádný smysl, protože digitální obsah můžeme přece poskytovat instantně, pokud je poskytován e, přes internet, online, tam prostě nepotřebujete žádný nákladní vůz, abyste něco dovezli z místa A do B. Ale pak jsou tady možná případy, kdy dodavatel ví předem, že nějaký čas bude potřebovat. Já jsem už byl na jednom slyšení s frakcí ALDE a tam jsem uvedl příklad, že mám, dejme tomu, v nějaké objednané CD eh, a eh, já si prostě uvěd- a ten dodavatel si uvědomuje, že to zatím ještě nemůže E, dodat, ale že tak bude moc učinit za měsíc. A právě v takovéto situaci je tady článek 5.2, kde se říká, pokud se strany nedohodly jinak. To znamená, dodavatel má možnost říct, Tady eh, musím prostě stanovit určitou časovou lhoutu, bez, eh, předtím to nebude moci být učiněno. A tak to je možno postupovat i podle naší směrnice. A to mi také dává příležitost, abych odpověděl ještě na otázku pana Fose. Vy se ptáte na smluvní svobodu. Podle článku 19 všechna ustanovení směrnice E, jsou prostě e, předmětem e, kontradiktorního práva a nemůže se z toho ustoupit. Ale jsou tady dvě výjimky. Článek 19, tam jsou konkrétní specifická ustanovení pozitivního práva 5.1 a pak ještě 6.4. A pak je tady další kategorie výjimek, to jsou případy, kdy spotřebitel zaznamená určitou chybu, ví, že tady je určitý nedostatek, zná svá práva a obrátí se na poskytovatele služeb či dodavatele a, ti, e, a pak prostě společně se snaží o nějakou dohodu to je ustanovení, které existovalo v nějaké jiné směrnici. My jsme ho sem jednoduše převedli e, se stejnou myšlenkou. A pak e, tady byla otázka od paní Ford ohledně článku 6.1 tady eh, jste říkala, že prostě nemůžeme eh, absolutně eh, automaticky převést ze směrnice o prodeji. My jsme to také neučinili. My jsme prostě akorát zaznamenali specifické body a zabývali jsme se celou řadou smluv a řadou problémů, se kterými se spotřebitelé setkávají, ty nejfrekventovanější, bezpečnost, funkčnost, dostupnost, kontinuita, a musím říct, že dostupnost a kontinuita jsou dvě strany téže mince, to znamená, to jsou ty hlavní obavy a proto je tady konkrétně zmiňujeme, eh, když prostě hovoříme o tom, kdy mají spotřebitelé problém s digitálním obsahem. Pak je tady otázka, zda eh, dodavatel musí vracet zpátky všechny údaje podle eh, příslušného článku. A to se vlastně dostávám k otázkám řady dalších poslanců, například paní Kalase, se ptala na něco podobného. Možná, že bych měl velmi stručně vysvětlit, že jaká je struktura článku 30b a c. Děláme rozdíl mezi těmi údaji, která jsou e, placené e, jako proti e, služba. A tady je důležité si uvědomit, či je tady požadavek, aby, že v tom smyslu, že se dodavatel zdrží užití, refrains from use, takže my prostě musíme najít jakýsi generický termín, který to obojí e, postihne. E, Ale v bodu úvodního ustanovení 37 říkáme, že pokud dodavatel e, dělá to, co dělat má v rámci GDPD, tak splnil svoji povinnost i vůči článku 32b, to znamená refrain from use, zdržet se užití. A u dalších údajů, které zaplatil, tak tam samozřejmě je to jiné. A pak je tady ještě odlišení od toho, co se objevuje v C, to je ten typ digitálního obsahu, který jste poskytli. Dejme tomu, mám obsah uložený v cloudu a chci, eh, mám tam prostě své rodinné fotografie, eh, a mohou to být eh, fotografie rodiny nebo nějakého pohoří a to už není třeba e, osobní povahy, takže my jsme zase analyzovali v naší expertní skupině celou řadu obsahů těch cloudů a často jsme našli v příslušných smlouvách e, možnost pro poskytovatele, aby tyto neosobní údaje mohl použít. Takže dejme tomu, on může ve svých reklamách používat fotografie eh, pohoří, které jsem já vytvořila, v tom cloudu si uložil. Mám, dejme tomu, eh, fotografie evropských hlavních měst či konkrétních eh, památníků a pokud prostě chci ukončit tu smlouvu s ukládáním na cloudu, tak eh, tam pak mohou eh, eh, tam nemohou už uplatňovat svá práva. To znamená, to je třeba, aby bylo ošetřeno, o to jsme se také snažili protože, dejme tomu, eh, nedostat ty údaje, či muset pro ně platit, eh, za ně platit, či na ně dlouho čekat, či dostat je v podobě, kterou si nedokážu zpřístupnit, eh, to jsou všechno situace, které se snažíme pokrýt a myslím, že jsem teď odpověděl i na otázky paní Kalas. Ta se ptala ještě na platformy ohledně dalších údajů. Aha, omlouvám se, už to končím. No, answer Ms. question. Takže ještě prosím odpověďte na otázku paní Kalas. Buďte tak laskav. Určitě ano. Já se omlouvám ještě jednou. Platformy, to je citlivé téma, komplikované téma. E, tam je to otázka dodavatele či prostředníka. Tak pokud je to ten první případ, tak spadá pod směrnici. Pokud jsou to zprostředkovatele, tak tomu je jinak. E, nespadají pod směrnici a nemusí plnit její požadavky, ale i zprostředkovatelé jsou vlastně v situaci, kdy e, spotřebitelé podle GDPD e, moho, může uplatňovat své nároky na platformu. Děkuji předsedům, děkuji vám. Já vím, že tady je celá řada otázek, které nedostali odpověď, na které poslanci odpověď neobdrželi. Jsou to často technické otázky, otázky. E, nám jde v podstatě hlavně o to, jak tohle e, implementovat. Vím, e, že třeba tady Julia se ptala, jestli chytrý telefon sem patří do působnosti této směrnice či nikoli. To jsou všechno zajímavé věci. Možná, že bychom vás mohli požádat, abyste se brzy k nám znovu vydal na naše zasedání, abychom se ještě mohli zabývat digitálním obsahem a e, že to nějak dáme dohrom. Můžeme také odpovědět v písemné podobě, paní předsedkyně, to není žádný problém. Ano, děkujeme a my samozřejmě také budeme využívat platformy našich vlastních výborů. A teď panu Svobodovi předávám eh, vedení. Děkuji. Ještě poslední otázku spolu s pravodajům. Zda nám můžete předat tedy eh, vaše náhledy ohledně nadcházejících kroků a harmonogramu. Děkuji. Ano. My jsme se včera sešli, já, pan Fos a příslušné sekretariáty, tímto chci poděkovat za kvalitní spolupráci. Měli jsme odlišné představy, nicméně dohodli jsme se, že ještě před letní přestávkou tu chceme mít pracovní dokument, na základě kterého v červenci můžeme již vést diskuzi na úrovni obou výborů. No a v září pak plánujeme předložení našeho návrhu zprávy, to znamená 7. září bychom to odevzdali překladatelům. aby se tedy vše následně odvíjelo rychle a pak lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů nebo respektive diskuze o návrzích by byla 29. září a 13. října by byla lhuta pro pozměňovací návrhy a 7. 8. listopadu bychom eh, projednávali ty pozměňovací návrhy máme eh, odlišné tradice u nás ve výboru Jury pardon, ve výboru IMKO v IMKU diskutujeme i o kompromisních pozměňovacích návrzích a výbor Jury tak to nepostupuje, takže otázkou je, jak toto provedeme, protože každý výbor má prostě jiné zvyky. Máme tu tedy dvě možnosti. Já o tom ale sama nemůžu rozhodnout. Musí o tom rozhodnout koordinátoři na úrovni výboru Imko. Můžeme se případně tohoto postupu vzdát, ale ještě předtím se stínovými zpravodaji musíme zorganizovat společné zasedání mimo výboru. To se stejně tak jako tak eh, zrealizuje. A my tímto možná získáme určitý čas. A 5 prosince bychom mohli mít závěrečné hlasování o návrhu zprávy. Pokud to vnímám správně, tak tedy takto jsme se víceméně dohodli už v minulosti. Pan Fos ale má nyní jinou představu, což mě překvapuje, protože takto jsme se dohodli včera. Ovšem já si myslím, že je opravdu možné ještě tento rok ukončit <clears throat> tu práci na úrovni výboru a pak na počátku roku 2017 by to mohlo být předloženo na plenárce. Pan Fos? Ano, také jen velice stručně bych rád něco doplnil. Ano, my jsme se samozřejmě dohodli na tom, že kdyby bylo těch problémů příliš mnoho, a nebo kdyby jsme se nějak nepohli eh, s dalšími návrhy, nebo s tím druhým návrhem, pokud by to prostě neprobíhalo paralelně, tak bychom potřebovali trošku větší časovou flexibilitu, ale to je jenom takový doplněk. Nyní naším plánem je to, že to tedy takto provedeme. Nicméně v průběhu práce by se to mohlo ještě všechno změnit. Ano, a v tomto případě já předám slovo panu Svobodovi, aby tímto uzavřel tu první část. Já vám děkuji za tu možnost spolupředsedání, Vicky. Výborně, ano, a před námi je nyní tedy